pro uznání evropského kulturního dědictví. To je dobrý způsob eh, předvést to, za jak málo peněz lze eh, vytvořit velký přínos k evropským hodnotám. My věříme, že eh, když se bude rozdávat, udělovat toto označení evropského kulturního dědictví, bude to viditelné a určitě to přispěje. Eh, my nyní máme sjednocenou Evropu a je třeba, abychom zajistili, eh, že eh, ta roztříštěná identita Evropy, respektive taková ta struktura, která se skládá z velmi malých celků a množství, aby byla viditelnější. A mm, bohužel je tady opravdu velký hluk. Děkuji. Eh, kolega Antinoro. Děkuji. Eh, toto označení evropského kulturního dědictví je něco, co má zásadní význam pro kontinent, na kterém se nachází většina eh, toho, co UNESCO chrání. A jde o to také tady nechat vyniknout těm městským památkovým eh, objektům historickým, které hrály svou roli v dějinách Evropy. Prosazování eh, tohoto označení je pro Evropu důležité a také může eh, pomáhat kulturnímu dialogu. To, co jsme e, teď učinili, je dobrý e, předpoklad pro budoucí generace, které budou e, moci využívat tohoto kulturního a historického dědictví. Chci poděkovat zpravodaji a říct bravo, opravdu jste velmi dobře vyjednával s komisí, bylo to důležité. Děkuji. Doporučení o e, Doris Pak. E, jedná se o účast Švýcarska na iniciativě e, Mládež v pohybu. Pan Takula. Arvoisa puhemies, haluan todeta tässä. Velice děkuji paní předsedkyně. Chtěl bych říci, že tento program celoživotního učení je velikým úspěchem Evropské unie. Jedná se o právě dobrou chvíli, abychom poděkovali paní zpravodajce za výbornou práci. Také já jsem samozřejmě hlasoval pro tuto zprávu. A nejdůležitější je říci to, že zde ukazujeme euroskeptikům, že takové věci, jako je třeba celoživotní učení, jsou nejenom úspěchem, ale že jsou dobré i pro ostatní země mimo EU. Například Švýcarsko ukazuje svůj zájem a tyto země chtějí e, používat naše osvědčené postupy, čímž tedy vlastně ještě zpřístupníme naše evropské programy i dalším mimo EU. A takové programy, jako je celoživotní učení, je jedním z úspěchů Evropské unie a velice rád vítám Švýcarsko mezi námi v tomto programu. Grazie, la parola al... Děkuji. Kolega Anan. Děkuji. Já bych se rád zeptal parlamentu následující otázku. Proč se Švýcarsku daří tak dobře? Mohli bychom si třeba říci, že země, která má tak silné finanční odvětví, bude trpět během ekonomické krize. Nicméně Eh, během eh, loňského roku měly, měly vlastně vysoké HDP a tak tato země je také bohatší než EU. Ukazuje to, že Švýcaři eh, jsou také v dobrými vztahy s Bruselu, mají volný, volný obchod, nicméně nevztahuje se na něj společná zemědělská politika, společná rybářská politika, mají pouze vlastně určité vztahy, které se týkají některých věcí pouze symbolické. Kdežto eh, můžeme se podívat, že máme zde také dvoustrannou smlouvu mezi Švýcarskem a EU. A myslím si, že Spojené království eh, bohužel E, není v takové situaci. Možná bychom měli se poučit od jejich e, přímé demokracie a měli bychom se snažit, aby ta zpráva probíhala na co nejnižší úrovni a nikoli na úrovni té celoevropské. Grazie. E, passiamo ora alle dichiarazioni. Děkuji. Nyní se dostáváme k zprávě pana Sajra a to bude o kontrolná komise ze strany členských států při výkonu prováděcích práv. Eh, paní Muscadini, děkuji vám, paní předsedkyně. Dnes eh, při hlasování o této zprávě jsem se zdržela. Proč? Protože je to další pokus o to, aby se nemusela použít antidumpingová opatření a řízení. My ovšem víme, Eh, je to jedna z možností, jak se vzpírat nekalé konkurenci. Samozřejmě, že je třeba najít kompromis s radou, ale tento návrh, který máme zde, jednoduše a prostě není schopen upravit obchodní politiku eh, do té podoby, jak by to mělo být. Zimná, pokud se týče Řajska, tak eh, tady nás to postihuje zejména v době krize, to, že se stěhují, stěhuje výroba z Evropy pryč a tak dále. My skutečně potřebujeme daleko eh, lepší vlastní opatření. Děkuji, pan Anan. Eh, irští a evropští daňoví poplatníci jsou jednoduše prostě ždímání. Proto aby byl podpořen bankovní systém a společná eh, měna. Irsko včera dostalo další balíček a bylo to eh, podporováno zase řadou zemí. Jenomže ono to nepomáhá, protože eh, úrok, který je třeba platit, je prostě zničující. Irsko jednoduše prostě bylo Eh, zničeno společnou měnou. My jsme jenom před pár lety měli úrokovou míru minus 1% a všichni věděli, že je to katastrofa. A teď je to čím dál horší a je to tím, že nemůžeme devalvovat naši vlastní měnu. Takže my sice můžeme tedy tento projekt eh, udržovat dál, místo toho abychom eh, se snažili vykoupit euro, měli bychom pomoci Jirskou, aby se mohlo eura vzdát a aby se mohlo postavit na vlastní nohy jako nezávislý stát. Děkuji vám. A nyní ke zprávě Andrikiene a to jsou lidská práva v roce 2009 a politika Evropské unie v této oblasti. Děkuji, pane předsed, paní předsedkyně. Já bych chtěl poblahopřát paní Andrikiene za úsilí, které věnovala vypracování této zprávy. Já jsem hlasoval pro pozměňovací návrh 25, protože si myslím, že beztrestnost to je velice nebezpečná věc. Evropská unie by měla zvláště na mezinárodní úrovni prosazovat stejné principy, jaké v oblasti lidských práv platí u nás. V posledních letech bylo příliš mnoho aktivistů lidská práva, kteří byli vězněni. A týká se to všechno Ruska. A toto není skutečně demokratizace. Já bych chtěl velice naléhavě apelovat na eh, ruské úřady vyšetřování eh, smrti eh, novináře Magického. Já myslím, že eh, ruské úřady slyší signály vysílané Evropským parlamentem a je třeba jenom, aby je brali na vědomí a přijali příslušná opatření. Děkuji. Pan kolega Kalinovský. Paní předsedkyně, Evropská unie stojí na straně slabších, diskriminovaných, potřebných a tak dále na celém světě. Eh, my udělujeme sacharovou cenu. Evropská unie nicméně eh, eh, často neprosazuje dodržování lidských práv na vlastním teritoriu. Tady hovořím o diskriminaci menšin, například tedy menšina Polska v Litvě. A to skutečně není v souladu s naší chartou. Litevský Sejm měl dnes hlasovat o omezení možností vzdělávání v jazyce menšin. Já apeluji na Evropský parlament, předsedu parlamentu a Evropskou komisi, aby vyžadovali skutečné dodržování práv menšin na území eh, Evropské unie eh, Omezování používání polštiny a dokonce zavírání polských škol na Litvě, to skutečně je přímá diskriminace národnostní menšiny. Děkuji vám. Grazie, la parola. Děkuji. Pan Kelem. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem také podpořil pozvací návrh číslo 25, zejména jeho druhou část já myslím, že je naprosto eh, důležité, aby Evropský parlament eh, zvážil eh, možnost uvalení zákazu vstupu do Evropské unie pro ruské oficiální představitele v souvislosti se zavražděním již jmenovaného novináře a také bychom mohli zvážit zmrazení jejich kont v Evropské unii. Já myslím, že toto je naprosto zásadní jak pro Rusko, tak pro Evropskou unii. Postavit se k tomu takto. A já vyzývám komisi a radu k tomu, aby se řídila doporučením Evropského parlamentu. Evropský parlament má nyní silnější pravomoce a je třeba přejít od deklarací k činům, tak aby ti, kteří porušují lidská práva, měli potíže za své jednání. Já si myslím, že eh, spolupráce mezi Ruskem a EU eh, mohou mít eh, perspektivu pouze tehdy, když případy Chodorkovského a Magnického budou řádně vyřešeny a ti, kteří za to mohou řádně potrestáni. Děkuji, pan Takula. Arvoisa puhemies. Paní předsedkyně, děkuji. Já jsem hlasoval pro e, zprávu kolegyně Andriky Jene. Je velmi důležité e, se e, snažit prosazovat otázky dodržování lidských práv v kontextu aktivit Evropské unie, ale zároveň musíme také zajistit, aby po našich slovech následovaly činy. Není to vždy jednoduché. Eh, je poměrně snadné, eh, nebo jasné, co chceme, ale jak to uvést eh, v hmatatelné výsledky. Když jsme se zabývali zprávou Arlakyho, tak to bylo velice zajímavé, že si najednou 50, nějakých 50 lidí e, stouplo a bylo nám řečeno, že není e, zajištěna, e, zajištěn počet 40 poslanců. Je to zajímavé. My někdy nedodržujeme ty úplně základní pravidla. Pokud se sami nedokážeme vchovat přiměřeně a podle pravidel, tak nemůžeme kázat ostatním zemím. Je třeba, aby všechno to, co děláme, jsme konali při plném respektování pravidel, zákonů a lidských práv. Myslím, že je tady celá řada věcí, které které můžeme dělat lépe a být tím pádem důvěryhodnější, když hovoříme s Ruskem a dalšími státy. Musíme prokázat, že my prostě nedrtíme menšiny, že každý by měl se těšit plnému eh, širokému rejstříku lidských práv. Děkuji. Děkuji. A teď vysvětlování hlasování ohledně zprávy Nová strategie pro Afganistán pan Van Dalen. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, parlament se zase tady ukazuje eh, eh, známým způsobem NATO a další to všechno v Afghánistánu e, ničí a nezvládají a e, Evropská unie, Evropský parlament e, budou kázat jiným. A tohle všechno je ještě horší, když se podíváme na odstavec 63 toho, této zprávy. Tam je totiž řečeno, že je teď poža- třeba požádat Irán, aby se připojil k řešení problému v Afghánistánu. Já jsem si to musel, paní předsedkyně, přečíst třikrát, abych věřil tomu, co jsem měl před očima. Podobnou eh, ptákovinu jsem v životě nese, nečetl. Je to naprosto nesmyslné a proto jsem hlasoval proti této zprávě. Děkuji. Pan Alan. Děkuji, paní předsedkyně. Měl jsem tu čest navštívit Afghánistán začátkem tohoto roku společně s britskými silami a jsem, jsem se setkal nejenom s britskými vojáky, ale také s estonskými a dánskými vojáky. Chtěl bych říci, že nemohu vyjádřit dostatečně vděk těmto mužům i ženám, kteří jsou v těchto uh, silách a také Eh, chci vyjádřit i všem, eh, děk všem vojenským silám, které se snaží pomoci této krásné zemi. Chtěl bych ještě říct jednu věc o této zprávě. Vypadá to, že zde možná děláme jednu chybu, která se týká naší politiky, která se týká vymycování opiového maku. Zástupci eh, mého, eh, mých, eh, nebo Britové ví, že se snažíme pomáhat drobným farmářům a zde vlastně jsou také farmáři, kteří mají určité, určit, určitou produkci a my vlastně tím, že ničíme jejich pole, tak tím vlastně také ničíme jejich obživu. Takže měli bychom nejprve obnovit majetková práva a tím také eh, bychom pomohli Afga- Afganistanu stát se opět eh, zemí, která bude dobře fungovat. Děkuji. Eh, Děkuji. A teď vysvětlení hlasování k návrhu usnesení ohledně zavedení stáleho krizového mechanismu. Pan Higgins. Děkuji, Paní předsedkyně, já jsem hlasoval proti tomuto usnesení, které je pro zavedení stáleho krizového mechanismu pro eurozónu, protože v Řecku a v Irsku vidíme realitu, jak to vlastně vypadá s takovýmto e, způsobem řešení, které vlastně zavedli ti žralci toužící po ziscích a spekulanti. Dnes Evropský, Evropská rada pravděpodobně rozhodne o e, Eh, aktualizaci Lisabonské smlouvy a bude tady striktnější eh, vlastně eh, doktrína, institucionalizovaná doktrína v tom, že společnost musí platit za krizi. Já si prostě nemyslím, že si irská vláda může myslet, že toto je něco, co irský národ přijme, protože už teď jsme vazalským státem Světového mezinárodního měnového fondu a musíme jít na ruku spekulantům, žádáme referendum, k jakékoliv změně Lisabonské smlouvy, aby irští občané e, se mohli v tomto směru samostatně e, projevit a e, bránit se proti zhobným vlivům finančních trhů. Děkuji. Přerušuji naše zasedání a budeme pokračovat opět v 15 hodin.